Začneme s usnesením o lidských právech na Krymu, zejména s ohledem na krymské Tatary. Odstavec 7, tady máme ústní návrh kolegy Plenkoviče. Kolego, Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Co se týká ústního pozměňovacího návrhu k článku 7, to je skutečně pouze technická oprava jedné části věty, kterou jsme odsouhlasili během vyjednávání a přidržujeme se tam textu, který byl odsouhlasen všemi frakcemi během vyjednávání. Děkuji. Děkuji. Takže nemusíme hlasovat. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 16. Odstavec 16 pro, proti? Zdrželi se? Schváleno. 17. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Usnesení jako celek jmenovité hlasování zahajuji. Hlasovali všichni. Končím hlasování. angenommen. Přijato. Jsme u společného návrhu usnesení šesti frakcí, které se týkají Bahrajnu. Odstavec 3, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Bylo to přijato. Pod odůvodnění A, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Jednička, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Bod odůvodnění O pro, proti, zdrželi se. No. Usnesení jako celek, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. A jako další společný návrh usnesení šesti frakcí, pozměňovací návrh jedna, jmenovité hlasování zahajuji. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. Usnesení jako celek, kdo je pro, proti, strželi se, schváleno. A nyní návrh usnesení výboru pro zahraniční záležitosti, odstavec 1 pro, proti, strželi se, schváleno. Odstavec 7 pro, proti, strželi se, schváleno. Dvojka jmenovité hlasování zahajuji. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. Odstavec 18 ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Odstavec 21 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Odstavec 23 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Odstavec, eh, pozměňovací návrh 1 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Trojka pro, proti, zdrželi se, schváleno. Odstavec 30, původní text ve dvou částech, první část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zamknuto. Usnesení jako celek jmenovitě zahajují hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Schváleno. Návrh usnesení opět od výboru AFE, který se týká procesu Evropské informace Kosova. Jednička pro, proti, zdrželi se, schváleno. K jednacímu řádu paní kolegyně Lunáček. Děkuji, paní, eh, pane předsedo. Ten další pozměňovací návrh EPP eh, je předmětem kompromisu. Teď z chviličky před hlasováním chtěla bych poděkovat stínovému zpravodaj za EPP, že stáhl svůj pozměňovací návrh, nebo jejich pozměňovací návrh, návrh 8 a souhlasí s tím, že z toho původního odstavce vyjmeme tu frázi and calls for the drafting of further legislative statutes eh, a tak dále a tak dále, tuto část. Takže to je můj kompromis EPP. Ráda bych poprosila všechny stínové zpravodaje, aby to odsouhlasili. Neměli jsme bohužel často s vámi probrat, je to skutečně teď na poslední chvíli. Děkuji vám předem za to, že to přijmete. Má někdo nějakou námitku? Nevidím, takže budeme hlasovat o odstavci 6. Má někdo nějakou námitku? Pane Adaktuson. Pane předsedající, jménem EPP bych chtěl říci, že souhlasím s tím, co navrhla paní Luňáček. Takže budeme nyní hlasovat o odstavci 6, původní text, bez té pasáže, o které hovořila paní Luňáček. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměnit 4 pro? proti, zdrželi se zamítnuto. Odstavec 10 ve tří částech, první část pro, proti, zdrželi se schváleno, druhá část pro, proti, zdrželi se schváleno, třetí část pro, proti, zdrželi se schváleno. Odstavec 14, původní text, dvě části, první část pro, proti, zdrželi se schváleno, druhá část pro, proti, zdrželi se schváleno. 17 pro, proti, strželi se, schváleno. Odstavec 20 pro, proti, strželi se, schváleno. Odstavec 23 pro, proti, strželi se, schváleno. Návrh dvě jmenovité hlasování zahajují. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Schváleno. Návrh 7 pro, proti, Zdrželi se? Schváleno. Návrh 6 pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Návrh 3 pro? Proti? To ověříme. Zahajuji hlasování. Je to trojka. Hlasovali všichni. Končím hlasování. zamknuto Pětka pro, proti, zdrželi se, schváleno. Usnesení jako celek v pozměněné podobě jmenovité hlasování zahajují. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Bylo to přijato. A nyní společný návrh usnesení pěti frakcí, který se týká situace v Líbii. Návrh čtyři pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 8 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Odstavec 6 ve dvou částech, první část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část jmenovitě zahajuji. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Schváleno. Pětka pro, proti, zdrželi se, zamknuto. Odstavec 11, původní text eh, v první, ve dvou částech, první část jmenovitě zahajuji. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Schváleno druhá část, zahajuji. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. Návrh 6 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Odstavec 12, originální text jmenovitě zahajuji. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. Návrh 1 jmenovité hlasování zahajuji. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamknuto. Návrh 9 pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. Bod odůvodní A ve dvou částech první část pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno druhá část pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Bod odůvodnění B, návrh 2 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 3 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 7 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 10 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Usnesení jako celek v pozměněné podobě je jmenovitě zahajují hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. A nyní máme návrh usnesení od výboru REGI. Týká se to ostrovního charakteru. Návrh 11 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno 12 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno jednička. Jmenovitě zahajují. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Schváleno. Návrh 3 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Návrh 4 pro. Dobrá, ověříme návrh číslo 3. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. Návrh 4 pro, proti, zdrželi se. Bylo to zamítnuto. Návrh 5 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Návrh 6 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Návrh 7 pro, proti, zdrželi se. Schváleno návrh 8 pro, proti, zdrželi se. Schváleno návrh 9 pro, proti, zdrželi se. Schválen návrh dvě, pro, proti, zdrželi se. Schváleno desítka pro, proti, zdrželi se. Schváleno usnesení jako celek v pozměněné podobě pro, proti, zdrželi se. Schváleno. A nyní mám návrh usnesení od výboru pro regionální rozvoj, který se týká úlohomístních a regionálních orgánů u evropských strukturálních a investičních fondů. Odstavec 2, původní text ve dvou částech, první část pro, proti, drželi se, schváleno, druhá část pro, proti, drželi se, schváleno. Usnesení jako celek, kdo je pro, proti, drželi se, schváleno. A dostáváme se k usnesení, které se týká humanitární situace v Jemenu. Máme návrh usnesení nejdříve od frakce ECR. Kdo je pro? Kolega Preda, prosím. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Za jednotlivé skupiny jsme se dohodli, že bychom to rádi odložili na další mini plenárku. Mm, pokud jde o e, tento bod, doufám nebo děkuji předem za váš souhlas. Chce někdo se vyslovit explicitně pro? Podpořit to? Pro? Kolega Howitt? Děkuji za slovo, pane předsedo. Já jsem vedl jednání k tomuto usnesení, které bylo na pořadu jednání za mou skupinu a v rámci diskuze za SAD, EPP. Jsme společně dohodli, jsme se dohodli na tom, jde tam o humanitární katastrofu v Jemenu, chceme to odložit pouze o dva týdny, je to protože zahraniční výbor tento víkend čeká velice důležitá delegace a myslíme si, že naše úsilí, pokud je o implementaci toho, čeho chceme dosáhnout, by mohlo být zmaximalizováno tím, že to odložíme. Pokud si myslíte, že chceme nějak podkopat jasnou pozici Evropského parlamentu, skutečně tomu tak není. Já jsem velice rád, že zde máme silnou pozici a že se EPP podepsalo pro ten společný text. Vím, že mm, na jednání tomu tak nebylo, nyní to podepsali, takže skutečně skutečně nejde o žádné tady nějaké pletky. Skutečně chceme pouze podpořit implementaci toho, v co věříme. Děkuji. Kolego Castaldo, mm, pro výraz proti se eh, již přihlásil kolega Smith, prosím. Já samozřejmě respektuji zpravodaj, ale my jsme proti tomuto odložení. Situace v Jemenu je kritická. My jsme pracovali na usnesení dlouho. Je zde většina našeho parlamentu, která chce přijmout jasný progresivní postoj k tomuto urgentnímu problému, kde lidé umírají každý den. Není žádný dobrý důvod odkládat to. Je to dobré usnesení. Máme zde většinu pro velice silnou progresivní pozici. Není žádný důvod, abychom to odkládali. Doufám, že budeme hlasovat dneska. Děkuji mnohokrát. Budeme tedy hlasovat o tom, kdo chce odložit kdo tedy chce odložit? Kdo je pro odložení? Kdo je proti? Takže to ověříme. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Bylo to přijato. Takže odkládáme hlasování a dostáváme se k společnému návrh usnesení šesti frakcí, které se týká systematických masových vražd v islámských státech. Jednička pro, proti, drželi se zamknout. Dvo, des, odstavec 10 původní text, jmenovité hlasování zahajuji. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. Návrh dvě pro. Proti. Zdrželi se? Zamítnuto. Usnesení jako celek? Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Tímto jsme <laughs> odhlasovali. A dostáváme se k vysvětlení hlasování. A jako obvykle prosím kolegy a kolegyně, aby ti, kteří nechtějí sledovat vysvětlování hlasů, prosím je, aby opustili sál.